Vážené dámy a vážení pánové, se smutkem dnes vzpomínáme na váženého kolegu, poslance Evropského parlamentu, Miguela de Sagadura Cabral Portaše, který nás navždy opustil 24. dubna ve věku pouhých 53 let. Kolega Portaš byl vystudovaný ekonom, a po studiu se zabýval žurnalismem. Je to zaměstnání, kterému se věnoval mnoho let eh, a velice se v této oblasti angažoval. Byla to doslova jeho vášeň. Miguel byl zvolen do Evropského parlamentu poprvé v roce 2004. Dámy a pánové, jako 15 letý mladík byl Miguel eh, zatčen tajnou policií Salazarova režimu za účast na studentské demonstraci v Lisabonu. Účastnil se eh, narcisové revoluce v Portugalsku a po celý život byl vášnivým aktivistou levice a zářným příkladem bojovníků za demokracii. Já jsem poznal Miguela Portaše jako přesvědčeného Evropana, který celým srdcem bojoval za sociální spravedlnost a za demokracii. Ačkoliv jsme vždy nezastávali stejný názor, všichni jsme viděli, jak konstruktivní a pozitivní lidský přístup měl i k těm nejkontroverznějším tématům. Byl to člověk, který často nahlas říkal svůj názor, byl to skutečně spravedlivý kolega, který se nikdy neschovával za byrokratické kličky, ale měl vždy vůli nacházet řešení a obhajovat je demokratickou většinou. A tak to je i schvalovat. Byl to člověk, který dostával svých slov. Myslím, že nikdo, na, nikdo z nás na něj nezapomene, stejně jako na jeho smysl pro humor. Často dokázal přivést úsměv na tváře nás všech a jeho úsměv, myslím, zůstane navždy v našich vzpomínkách. Naše myšlenky jsou v těchto těžkých chvílích eh, u jeho nejbližších, u jeho rodiny a přátel tomto parlamentu proběhne i vzpomínková akce na něj, eh, na kterou vás tímto srdečně zvu. Přišli jsme o velmi ceného člena, kolegu v tomto parlamentu, který nakonec podlehl těžké nemoci a jeho smrt je velmi smutná událost pro nás, pro všechny a poprosil bych vás o minutu ticha na jeho památku.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 Vážení kolegové a kolegyně, vážení pánové a dámy, vážení hosté